otevřeli komunikační kanály. Musím vám připomenout, že Izrael je důležitým partnerem pro Evropskou unii. Kolegové To této sněmovny často opakují význam uceleného řešení, ukončení konfliktu, na posílení stability v regionu. A to zahrnuje i bezpečný izraelský stát. Evropská unie musí zůstat i nadále relevantní, jakožto upřímný zprostředkovatel tohoto politického procesu mezi Izraelem a Palestinou. Dlouhodobý mír je možný jedině na základě odhodlání respektovat nenásilí a uznání a stavět na předchozích dohodách a právních závazcích. Dvoustátní řešení, čili kde budou dva státy, Izrael a Palestina, žít eh, bok po boku v míru na základě uznaných hranic. A Izrael byl mnohokrát eh, na ně bylo tedy byl eh, upozorňován, ehm, ale v rámci OSN, ale Izrael by neměl být jedinou zemí, která je jaksi řešena samostatně jinak než jiné země. A to se týká i financování Evropského multilaterálního systému. Eh, Evropská unie by ehm, měla samozřejmě podporovat Izrael, který je demokrací v tomto regionu. Děkuji. A nyní kolegyně. Arena za socialisty. Děkuji. Rada bezpečnosti potvrzuje, že to, že Izrael vytvořil eh, osady na palestinském území, které jsou už od roku 67 eh, okupovány, nemá žádný právní základ a je závažným porušením mezinárodního práva a velkou překážkou řešení dvou států a nastolení trvalého míru. To je odstavec jedna usnesení, nebo tedy rezoluce 2334. Golanské výšiny a, západní břeh Jordánu nejsou součástí izraelského území. To je rozhodnutí soudního dvora, které bych mohla dále citovat a mohla bych citovat i další mezinárodní právní základ, který tvrdí, že tyto kolonie jsou nelegální. A proto to prohlášení amerického ministra z 18. listopadu je další provokací. Musíme dodržovat mezinárodní právo a evropské právo. Já děkuji paní Mogherini za tu práci, kterou odvedla, za dodržování mezinárodního práva, také za dodržování evropského práva. Soudní dvůr nám připomíná 12. listopadu, že členské státy a Evropská unie musí zajistit přesné označování, které budou jasně označovat produkty, které pocházejí z izraelských eh, osad v Palestině. My musíme dodržovat mezinárodní právo a právo evropské. Je to naše povinnost a naše zodpovědnost. Děkuji. Děkuji a dalším řečníkem je pan kolega Nart z Renew. Děkuji, paní předsedkyně. Hlavním aktivem v mezinárodních vztazích není vojenská síla, ale síla ekonomická. Evropská unie by měla být hlavním strategickým hráčem v palestinsko-izraelském konfliktu, ale Izrael systematicky porušuje rezoluce OSN, čtvrtou ženevskou úmluvu a také dohodu o přidružení s Evropskou unii, která stanoví že je třeba dodržovat lidská práva a základní principy, které jsou součástí této dohody. Já se ptám, kdy budeme vyžadovat dodržení této dohody. Spolupráce ano, ale s tím, kdo plní. A jako by to nestačilo. Spojené státy, náš takzvaný spojenec, nás ignoruje, podkopává dohody z Osla a uznává izraelskou svrchovanost na těchto územích. Jsme irrelevantní, protože nás nerespektují a my nerespektujeme sami sebe. Půl století okupace, to je něco nepřijatelného. Je zbytečné něco odsuzovat, protože toho už bylo dost. Teď musíme přistoupit k činům. Děkuji a dalším řečníkem je kolega Satury za zelené. Děkuji, paní předsedkyně, paní vysoká představitelko. Ve chvíli, kdy Spojené státy nově interpretují mezinárodní právo, vítám evropskou odhodlanost a střídmost. Rozsudek Evropského soudního dvora opakuje své pozice. Izrael, které má kolonie na golanských výšinách a na západním břehu Jordánu. A to je jasné. Od roku 1967, když nehovoříme o východním Jeruzalému, jsme měli původně 16 tisíc osadníků a teď už jich je přes 400 tisíc. To jsou údaje organizace Peace Now. Takže děkujeme Evropě, která je oddána svým hodnotám, ale teď je také na čase, aby Evropa přistoupila k činům. Je čas, abychom začali přinášet mír konkrétně. Evropská unie dostatečně proklamovala právo. Teď už musí začít právo uplatňovat a prosazovat. Máme na to prostředky. Je na komisi, aby se ujistila, že členské státy budou respektovat označování produktů z osad a je také na radě, aby měla odvahu jít ještě dále a prosadit mezinárodní právo. Děkuji. Děkuji. A naší další řečnicí je kolegyně Lici za frakci ID. Děkuji, paní předsedkyně, vysoká představitelko. Americký ministr říká, že tato, tyto osady neporušují mezinárodní právo. Evropský soud ovšem říká, že Izrael musí označovat své produkty na etiketách, pokud pocházejí z osad na tzv. okupovaných územích. Proč Evropu nezajímá stejným způsobem označovat produkty z těch více než 200 jiných sporných území na Evropě, tedy na světě? Ty protesty byly slabé a jasně ukazují, že hlavní starostí je to, co dělá Irán. Evropská unie pořád postihuje Izrael, což je jediná demokracie v tomto regionu. A přitom bychom měli bojovat proti islámskému terorismu. My dáváme miliony eur Turecku, ale nepostihujeme je kvůli okupaci Kypru. Má snad pravdu Netanyahu, když mluví o novém antisemitismu v Evropě? Další řečník, pan kolega Vondra za EKR. Ano, e, paní předsedající, já si myslím, že otázka osad je součástí širšího rámce jednání mezi e, Izraelem a Palestině a já myslím, že když ho vybíráme z celého toho komplexu, to nějak nenapomáhá míru. Izrael je důležitým partnerem eh, pro Evropskou unii z hlediska bezpečnosti, ekonomiky a společných hodnot. My potřebujeme Izrael a Izrael potřebuje nás. A aby eh, Evropská unie zůstala relevantním partnerem a možná prostředníkem eh, v tomto konfliktu mezi Izraelcem, Izraelem a Palestinci, je důležité, abychom nepodkopali svou pozici chybami. Mír mezi Izraelci a Palestinci eh, může nastat pouze tehdy, když eh, palestinci budou mít eh, legitimní demokratické vedení, které nebude, nebude násilné a Evropská unie musí být nejenom tím, kdo to všechno platí, ale také tím, kdo hraje významnou roli a v neposlední řadě to znamená, že bychom měli eh, pracovat spolu s UNRou, eh, poněvadž eh, tento mandát prodlužuje konflikt mezi Palestinou a Izraelem. Děkuji, prosím, abyste všichni respektovali časové omezení. A nyní paní kolegyně Anderson za GUE. Eh, kolegové, já jsem ráda, že zde dnes mohu být a hovořit za tuto, eh, hovořit této debaty. Bylo řečeno eh, z úst Evropského soudního dvora, že je třeba označovat výrobky, které pocházejí z okupovaných území. To je dobrý krok, ale nestačí. Tady je eh, třeba říci, eh, že eh, potřebujeme ovlivnit situace, můžeme, musíme říkat, že jsou to skutečně nezákonně okupovaná území. A pokud obchodujeme s těmito nelegálními sídly, pak jsme spoluvinni na současné situaci. Členské země, včetně Irska, sice hovoří o e, podpoře řešení dvou států, ale de facto e, nerealizují, e, neuvědomují si realitou. Paní předky, já mám minutu a půl. Za, už, už léta posloucháme, že Izraelci porušují to či ono a Evropská unie eh, pořád eh, poskytuje více a více podpory více a více podpory Izraeli. Eh, vy jste měla jenom jednu minutu. Dalším řečníkem je pan Kastal, náš kolega a místo předseda za nezařazené. Děkuji, paní předsedkyně možná nepříliš neočekávaném gestu Mike Pompeo oznámil 18. listopadu radikální změnu v politice USA. Týká se izraelských osad na západním břehu Jordánu. Opakuje, že už nebudou považovány za nelegální eh, v rozporu s mezinárodním právem. Tím se definitivně vzdala své možnosti být eh, důvěryhodným eh, zprostředkovatelem a pomoci k řešení dvou států. Je to opravdu těžké být konstruktivně v této situaci, ale pokusím se oso, o to. USA se vzdali této role a teď eh, Evropská unie musí udělat krok vpřed eh, a musí se pokusit oživit mírový proces, který je velmi složitý, ale absolutně nezbytný. Musíme ten konflikt odsunout Nemůžeme si myslet, že to není priorita. Potřebujeme si uvědomit, že právě toto je matka všech regionálních konfliktu a vyřešení toho konfliktu je zásadní pro stabilitu celé oblasti. Já děkuji vysoké představitelce za její úsilí a žádám nového vysokého představitele a novou komisi, aby byl iniciativní a odvážný, aby předstoupil před Izrael a Palestinu s novým konkrétním návrhem a s novou nadějí. Pokud jde o mezinárodní právo, tak je třeba je dodržovat a dodržovat také rozhodnutí Evropského soudního dvora. Chceme-li být důvěryhodní protože jinak ztratíme další šanci být skutečně rozhodující silou v našem sousedství. Děkuji. A následuje pan Mandl za EPP. Thank you, president, dear... Děkuji. Předsedkyně, drží. kolegové, je tu politický aspekt, morální aspekt, role Evropské unie a celková pozice Evropská unie, Evropské unie. Morální aspekt je o tom, že je to jediný židovský stát na této planetě. A je to také eh, tedy původní eh, stará kolébka ehm, tohoto národa. Takže jak můžeme eh, odsuzovat někoho, jakéhokoliv žida, který se tam usídlí. A když izolujeme otázku osad od všeho ostatního, tak by to znamenalo narušovat mírový proces, nikoliv ho podporovat. Takže to je pouze jeden aspekt mnoha různých dalších aspektů. A role Evropské unie v tomto mírovém procesu musí být role eh, férového zprostředkovatele. Musí se tím potrhnout to, že Izrael potřebuje bezpečnost. Izrael je, tedy potřebuje tuto bezpečnost a i, ne, právě proto kontroluje i nadále tyto oblasti to, co ohrožuje civilisty. A dokud nebude zajištěna bezpečnost pro ty všechny tyto oblasti, tak je důležité, aby tato kontrola nadále pokračovala. A ten mírový proces potřebuje Evropskou unii. Celková pozice Evropské unie musí být eh, podporovat Izrael. Izrael je jediná demokracie, jediný právní stát na celém středním východě. Paní Mogherini, děkuji vám za práci a já skutečně žádám, aby tato pozice Evropské unie byla aby v ní pokračoval váš následník. Děkuji. Na svoje paní Insir za socialisté a demokraty. Talman. Tvo demokratická státy Izrael. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně dva demokratické státy, Izrael a Palestina, dva státy, které žijí v míru. To je skutečně náš cíl. Ale aby to bylo možné, tak je třeba, aby obě strany dodržovaly mezinárodní právo a společná opatření. Současná situace je v tom je s tím v přímém rozporu. A další mezinárodní hráči jako USA Místo, aby hledali řešení, tak přispívají k polarizaci. Například eh, stěhují ambasádu do Jeruzaléma anebo prohlašují, že ty osady nejsou nelegální. První etapa řešení dvou států je uznat eh, Palestinu. To udělalo Švédsko v roce 2014 a měly by to udělat i další státy. Okupace nemůže fungovat. Jako místo předsedkyně delegace pro vztahy s Palestinou bych chtěla, aby Evropská unie udělala něco více. Jde o okupovaná území, jde o osady, ale jde také o produkty a o humanitární podporu. Jsou zde struktury, které platí Evropská unie a členské státy, které stojí spoustu peněz a které izraelští vojáci ničí. A to není přijatelné, takže má otázka jednoduchá. Co udělá komise, aby to dále nepokračovalo? A co dělá komise, aby zaručila, že to vše bude kompenzováno? Děkuji. Děkuji a nyní jako další řečník pan Grošel z Rinju. Spoštovani, rešitev palestinskega vprašanja se po odločitvi predsednika Trumpa v prestolnici Jeruzalém. Děkuji. Otázka palestinců se nám neustále zdaluje eh, vzhledem k tomu, jaké rozhodnutí přijímá, jaká rozhodnutí přijímá prezident eh, Trump o budoucí situaci v Jeruzalémě a na okupovaných území. Já si skutečně eh, nemohu zbavit dojmu, že mezinárodní společenství má vlastní zájmy a současný nejistý stav všem vyhovuje. Tady je skutečně nezbytné, aby existovalo řešení v podobě dvou států a skutečně musíme žádat, aby Izrael skončil s osídlování okupovaných území a aby se všichni vrátili k jednacímu stolu a hledali trvalé řešení. Ve světle posledního vývoje je jasné, že jinak tuto otázku vyřešit nelze. Děkuji vám a jako další promluví paní Dowding za zelené. Kolegové, je třeba, aby Evropská unie vystupovala energičtěji jako agent míru mezi Izraelem a Palestinou. Eh, proto je tak důležité rozhodnutí Evropského eh, soudního dvora z minulého týdne, eh, podle kterého produkty z okupovaných území musí být takto označovány. Toto je první krok. Dále potřebujeme, aby Evropská unie de facto zakázala všechny produkty z nově osídlených území Izraelem, podobně jako z Krymu nebo z dalších eh, podobných okupovaných území. Spojené národy by měly vytvořit eh, databázy a zveřejnit databázy eh, všech firm, které zde fungují

Evropská unie nemůže být komplicem apartheidu v Palestině. Obchodní a vojenské vztahy s institucemi a podniky, které jsou zapojeny do vážného porušování lidských práv proti palestinskému lidu. To je právě ta komplicita Evropské unie. S apartheidem jim štrpí palestinci. Evropská unie musí dosáhnout toho, aby se dodržovaly ty klauzuly, o lidských právech, které jsou obsaženy v dohodě EU-Izrael. A také je třeba přestat podporovat zločiny proti palestinskému lidu. Evropská občanská společnost vede kampaně a to je správné, protože tady se jasně staví proti porušování lidských práv ze strany Izraele a za to se je snaží kriminalizovat. Solidarita z naší strany směřuje k občanské společnosti. Je potřeba položit na stůl nějaká opatření, uznání palestinského národa, konec okupace, dodržování lidských práv, jinak nebudeme obchodovat s Izraelem a zakážeme dovoz produktů z nelegálních osad. Je na čase přijmout opatření. Nemůžeme odvracet dále oči. Děkuji. Mr. Nikolau. Pan Nikolau Alavanos minuta a půl. USA uznali nelegální osady a tím legitimizovali okupaci a anexi země, území ze strany Izraele. A také Jeruzalém jako hlavní město. To je zcela nespravedlivé vůči palestinskému lidu, který nese devastující následky těchto kroků. Evropská unie zde má velkou zodpovědnost. Má politiku stejné vzdálenosti od kata a oběti. Ta izraelská politika v pásmu Gazy a na západním břehu Jordánu jasně poukazuje na to, jaké zodpovědnosti mají evropské instituce, které spolupracují s Izraelem, především v hospodářské oblasti a v oblasti obrany. My požadujeme uznání palestinského státu s hlavním městem Jeruzalém, východním Jeruzalémem a požadujeme odchod všech osadníků a stržení té ostudné zdi chceme, aby všichni palestinci, kteří jsou politickými vězni, byli okamžitě propuštěni. Je třeba, aby rozhodnutí 14 parlamentů Státu e EU, které uznali palestinský stát, byly okamžitě následovány dalšími kroky. Má země uznala palestinský stát. Tím eh, končíme kolo řečníků za politické skupiny a nyní můžeme přijímat žádosti eh, o modré karty. A nyní asi, paní Asimakpolo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní, paní vysoká představitelko, my určitě slyšíme jaká je politická pozice Evropské unie k konfliktu Izrael Palestina. Eh, mnohokrát to tady zaznívalo za minulý týden. Eh, jasně se vyjádřil také eh, pan Pompeo, minister zahraničí Spojených států. My samozřejmě víme, že už desítky let probíhají teroristické útoky proti izraelským Eh, občanům. Já jsem byla osobně taky eh, svědkem něčeho takového v kibucu. Izraelské, izraelské vesnice podél golanských výšin, eh, tam opět místní obyvatelstvo je často využíváno jako lidský štít a Hezbollah si tam ilegálně umistuje střely a rakety. Není nic nového také na tom, že v minulosti Evropská unie se velmi hlasitě zastávala míru a stability, respektive jejich nastolení v tomto regionu. Izrael patří k nejbližším eh, spojencům Evropské unie a máme mnoho společných zájmů a hodnot. Je třeba prohloubit vztahy mezi EU a Izraelem a musí to být prioritou pro novou komisi užší spolupráce nejenom posílí mír, ale také posílí roli Evropské unie jako věrohodného vyjednavače míru. A v neposlední řádě se domnívám, že by Evropská unie a zejména parlament eh, měl být zodpovědný a nevměšovat se do záležitostí jiných států. Děkuji. Omlouvám se. Seznam řečníků za politické skupiny byl ukončen již před dlouhou dobou. Omlouvám se, došlo k trochu zmatku při eh, výměně předsedu. Není paní Avram na jednu minutu. Vítám vyváženou prezentaci paní Mogherini k situaci v Izraele a na palestinských územích. A chci také připomenout této sněmovně a všem, kdo sledují naši debatu, že Izrael je jedinou demokracií na Středním východě a možná bychom měli věnovat více energie k tomu, abychom přesvědčili všechny země této oblasti, aby nasledovali cestu skutečné demokracie. Věřím, že mnoho věcí by se snadněji řešilo, včetně míru. A když se dostáváme k otázce osad, myslím, že to by mělo být součástí vyjednávání mezi Izraelem a palestinskými orgány. Když postihneme pouze jednu stranu, nepovede to k podpoře míru. Izrael je spojencem a přítelem a důležitým obchodním partnerem. Pokud je o bezpečnost, inovace, zemědělství, boj s terorismem a boj s klimatickými změnami, Izrael může Evropě tolik, má Evropě tolik co nabídnout. Takže bychom neměli si odcizovat, přátelé, mm, aniž bychom chápali lépe realitu celého regionu. Takže a skutečně Evropská unie musí zůstat vyváženým férovým zprostředkovatelem, jedině tak dosáhneme míru v tomto regionu. Děkuji. Nasleduje pan Horwood na minutu. Děkuji. Bavíme se o této otázce jen málo, několik málo dní poté, co se Izrael připojil k, k, k venezuelské eh, vládě k tím, že zakázal Human Rights Watch. Myslím, že Izrael by si skutečně mohl jednat lépe, ale vidíme tu také úzký vztah mezi americkou administrativou a Netanyahu, eh, vládou Netanyahu. A Eh, oni eh, teď říkají, že není jasné, jestli jsou osady v rozporu s mezinárodním právem. To je eh, špatně a navíc to mění situaci v terénu způsobem, který má podkopat dvoustátní řešení a jeho průchodnost. Což je přitom něco, co už je jasné několik desetiletí a je to jediný životaschopný plán pro mír. Musíme nadále hájit právo Izraele existovat jako stát, ale zároveň uznat i právo Palestiny na státnost. Oni plnili kritéria z Montevidea pro eh, státnost už mnoho let a stále, aspoň na západním břehu, jsou tam umírnění předáci. A já doufám, že Izrael uzná, že kompromis s takovým eh, vedením je v nejlepším zájmu Izraele a cestě míru a bezpečnosti. Ale musíme i nadále stupňovat eh, ten tlak k tomu, aby se tak skutečně stalo. Pan Majid na minutu. Přátelé, assalamu alaikum. Zdravím uh, chrabrý uh, herojský palestinský lid, kteří ve 70 let bojují za své právo existovat. Miliony Evropanů se narodili za eh, vlastně okupací, za železnou oponou. Ta, ta nekončící persekuce vraždy. A tito Evropané a jejich spojenci, někteří zleva, zprava, vědí a znají ty horory okupace na to, a, e, aby je nad tím jen tak mávli rukou. Dejte palestincům to, co byste čekali sami od sebe. A přátelům parlamentu chci říct, dejte e, palestincům to, co byste chtěli sami pro sebe. To například slib, že zbraně z Evropské unie nebudou používány k zabíjení vašich dětí a e, k jakémkoliv vstupu e, produktu z těchto zón na evropský trh. Ti, kdo z nich profitují, jsou zločinci. Vy vyžaduje to skutečnou spravedlnost v činu. Vzpomeňme na to, co říkal Nelson Mandela. Říkal, že naše svoboda je nekompletní bez svobody palestinců. Mrs. Michels. Paní Michals, na minutu. Eh, pane předsedo, paní Mogheriniová, my se zjevně ve značné míře shodujeme na tom, že Pompeová a Trumpova legitimizace politiky osídlování eh, šlapé po mezinárodním právu. Eh, ostřelování raketami a vyhánění pokračuje. Lucemburský ministr zahraničí navrhl, abychom eh, v Evropě uznali Palestinu a její hlavní město eh, východní Jeruzalém. To by bylo sice hezké, ale to vlastně není možné. My určitě eh, nic, ničemu nepomůžeme, když budeme nadále podporovat neúspěšný mírový proces a rozšiřovat ho na celý region jak eh, věrhodná je naše diplomacie eh, na Blízkém východě, když eh, zároveň provozujeme takovou politiku vůči Libii a Syrii, jakou považujeme. Všude se porušuje právní stát a my tam přesto dodáváme zbraně. Potřebujeme mezinárodní konferenci, která by zodpověděla otázky. One minute, Mr. Jedna minuta, pan Mixer. Eh, vážená paní vysoká představitelko, milá eh, Federico, eh, chtěl bych vám poděkovat za vaše angažmá v posledních letech a zejména tom konfliktu mezi Izraelci a Palestinci. A také chci tedy poděkovat za vaši vytrvalost úsilí zachovat Evropskou unii v těchto věcech jednotnou. Řešení dvou států je jedinou spravedlivou cestou k řešení celého konfliktu. A je třeba, abychom měli na paměti jak legitimní bezpečnostní zájmy Izraele, i právo palestinců na vlastní zemi. Zde musíme zůstat konzistentní. Eh, sídliště v okupovaných eh, územích, to, to jsou překážkou eh, v mírovém procesu. A totež je se dá říct o krocích a prohlášeních, která eh, k tomu porušování eh, vyzývají tak, jako to učinila americká strana nedávno. Porušování mezinárodního práva není v ničím dlouhodobém zájmu. Pan Bausa Díaz, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Plnění mezinárodního práva je povinností všech států. A Izrael, a na tom se všichni shodneme, nemůže být výjimkou. Paní Mogherini, mě znepokojuje to, jak některé strany chtějí využít konflikt, aby ukazovali jistou tvář vůči Izraeli. Antisemitismus je jeden z největších problémů Evropy. Jak říká agentura pro lidská práva, 12 Židů mělo strach z toho, že se stane obětí nějakého násilí a polovina narážela na jisté problémy. A viděli jsme to také v tom nedávném atentátu. Když umožníme normalizaci antisemitismu, tak tím potvrdíme to, čím trpí židé na našich ulicích. Po 70 letech se židé necítí bezpeční na svých územích. To je velký neúspěch a vyžaduje to aktivní účast Unie při tomto řešení. Děkuji. Mr. Pan Kizeljurek, jedna minuta. Pane předsedo, paní Mogherini, znovu. Americká vláda zkouší legitimizovat nepřijatelné činy Izraele. Mám na mysli především tu legitimizaci izraelských osad poté, co ambasáda byla přesunuta do Jeruzaléma a poté, co bylo zaujato, to zmíněné stanovisko ke golanským výšinám. A přesto izraelská vláda dále porušuje práva palestinců. Evropská unie nemůže zůstat nečinná. Musí vyvíjet tlak na Izrael, aby Izrael opustil osady a aby se zavázal k cestovní mapě, která umožní dospět k řešení dvou států. Vyzývám svou zemi, aby odsoudila postoj Spojených států a Izraele a je to válečný akt, ta tvorba osad. Paní Santoš, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, paní vysoká představitelko. V průběhu vaší poslední návštěvy na zasedání Evropského parlamentu eh, vítám eh, vaše dnešní vystoupení. Velmi jednoduše musíme vyřešit eh, toto dilema. Vyřešení nebo jediné řešení, které se zde nabízí řešení dvou států. Tím zajistíme právo palestinců na sebeurčení a právo Izraelců na mír a bezpečnost. Americká administrativa uznala osady za něco, co je v souladu s mezinárodním právem a Spojené státy řekly, že také Západní Jeruzalém má být hlavním městem Izraele. Mně se zdá, že tímto způsobem konflikt nevyřešíme. Evropská unie musí nejen hovořit, ale také jednat. Musí materializovat dohodu z Osla a realizovat rezoluce ON, OSN z roku 2016. Mr. Willumsen, one minute. Pan Willumsen, Willumsen, na jednu minutu. Izraelské eh, osídlení eh, v obsazených eh, palestinských územích je nejen jasné porušování izraelských zákonů, ale také pokus pohřbít mírové řešení v podobě dvou států. To nemůžeme připustit ani to, že Trump a Netanyahu neustále ničí lidská práva palestinců. Evropská unie eh, musí eh, ctít eh, mezinárodní právo. My musíme prosadit zákaz dodávek zbraní a obchodu s obsazenými územími. Tady je skutečně třeba vybudovat mírovou Palestinu. Amor, jedna minuta. pane předsedo, děkuji, paní Mogherini, za vaši práci v těchto letech. V oblasti americké mezinárodní politiky jsme opravdu eh, zcela mimo veškeré chápání. Musíme zdůraznit, že je to skutečně smrtící doktrína, která legitimizuje tyto osady, protože zcela smetla ze stolu bezpečnostní systém z Helsinek. Tento příklad eh, můžeme eh, pojmout i následovně. Můžeme to třeba promítnout eh, na případ Krymu a když třeba Turecko zůstane dostatečně dlouho na nějakém území, tak bude legálním majitelem bude to tež platit třeba v Jižní Osety, ta Pompeho doktrína. Nikdy nemůžeme říci, že agresor má právo na tato území. Je to porušení mezinárodního práva a je to útok na samotné srdce civilizovaných mezinárodních vztahů. Děkuji. Pan Majorino, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, děkuji Federico Mogherini za všechno, co jste udělala. Velmi znepokojeně pozorujeme situaci, která už dlouho probíhá v Palestině a Izraeli. Mezinárodní společenství a Evropská unie musí jasně zaujmout stanovisko. Musíme se vydat cestou řešení dvou národů, dvou států. Je naše povinnost pokračovat touto cestou bez klopítání. Je to řešení, které musí vycházet z vzájemné úcty a dodržování základních práv. Izraelský stát má právo žít v míru a pokoji v hranicích uznaných mezinárodním společenstvím a stejné právo má i palestinský národ. Musí být uznán jako stát, který bude svrchovaný a legitimní. A musíme také jasně odsoudit to, co se ubírá opačným směrem. Politika Netanyahuovy vlády vůči osadám, to je velmi destabilizující faktor. A je to další prvek, který je neospravedlnitelný a je v rozporu s mezinárodním právem. Mrs. Fajon, one... Paní Fajon, Federika, tvoj mandát se izteka in hvala za... Vážená Federiko, eh, Tvůj mandát se pomalu blíží ke konci a já chci poděkovat za vynikající práci. Debata o situaci v Izraeli a Palestině opět stojí ve znamení násilí, které odsuzujeme. Eh, více než 40 obětí si vžadali izraelské útoky na pásmo Gazy. Vztahy zde jsou otrávené a blokovány jednostrannými a destruktivními opatřeními Spojených států a prezidenta Trumpa. Naposledy změnou eh, pozice eh, k nelegálním osadám na západním břehu Jordánu. Tento tah eh, může být také míněn jako reakce na poslední rozhodnutí Evropského soudního dvora o označování výrobků z okupovaných území. Osadníci jsou skutečně zločinci a jejich počínání je ilegální a v Evropě toto nemá místo. Komise musí rychle jednat, aby rozhodnutí Evropského soudního dvora bylo okamžitě uvedeno v život. A samozřejmě eh, nemůžeme dopustit další narušování mírového řešení. Okkupat Palestinjan huma illegali taħt il-liġi internazzjonali. Il-pożizzjoni tal Izraelská území v okupované Palestině jsou nelegální ruská eh, politika. V tomto ohledu je velice jasná. Doufám, že se nezmění. Rozhodnutí Trumpové administrativy podkopat mezinárodní právo představuje podstatnou hrozbu míru ehm, a bezpečnosti v regionu. Místo, abychom se spojili ve snaze o nalezení mírového dvoustátního řešení, teď další situace jen dále podkopává životaschopnost tohoto řešení. Nemůže být žádná záminka pro podkopávání mezinárodního práva, proto musíme skoncovat s eh, osadnickými aktivitami. Musíme zakázat produkty z těchto území na evropských trzích. Jinak eh, dáváme jen více ekonomického života, paliva tomuto procesu. Pobízení k násilí musí také skončit. Lidé musí žít v bezpečí, musí být chráněni, musíme zabránit další válce. Now we follow with catch the eye. Následuje catch the eye. Pan Kaleher. Uh, Na začátku chci říci, že respektuji právo Izraela na existenci a ochranu vlastní bezpečnosti. Ale já jsem byl na západním břehu Jordánu a viděl jsem na vlastní oči, jak okupace podkopává existenci palestinského státu. Nedělejme si iluze. Myšlenka, že Izrael může neustále zabírat palestinská území, prostě jenom podrývá možnost mírového řešení dvou států. Palestinský stát je postupně rozebírán na součástky před našima očima. A e, americký velvyslanec není vnímán jako e, posel míru mezi oběma stranami na Blízkém východě. Ano, my musíme podporovat právo Izraele na existenci a zároveň musíme zajišťovat to, že e, řešení dvou států je základním kamenem mírové koexistence. A já bych řekl, že Evropská unie eh, by se na toto měla zaměřit, eh, nejenom tedy v souvislosti s eh, ilegálními osadami, ale po celém světě. Pan Rodzinski. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Děkuji, pane przewodniczący, paní komisařko. tisíc v roce 1492, když byli eh, židé vyháněni ze Španělska a tak dále, tak našli své místo, kde můžou žít eh, v pokoji, bylo to v Polsku. A když eh, po letech se k nám v roce 1940 dostali Němci, tak zase byli eh, obětí. A potom vznikl stát Izrael. A Izmael byl prý milovaným synem Abraháma a proto mají Izraelci právo eh, na Palestinu, ale nedokázali jsme potom odpovědět, eh, proč byl jmenován jeho dědicem Izák, když slyším o takových slovech jako apartheid, když slyším o tom, že Izrael dělá různé eh, kroky, které jsou v rozporu s mezinárodním právem, eh, tak si uvědomuji, jak také Izraelci trpí z rukou eh, Palestinců. My se musíme opřít o zdravý rozum. Oba státy mají právo na sebeurčení. Děkuji. Pan Voles? Nevidím ho v sále. Paní Ečtala. Paní Ečtádler, eh, děkuji. Eh, Izrael se nachází ve velmi eh, nestabilním nestabilní oblasti. Říká se tomu střední východ, my v Němčině říkáme Blízký východ, poněvadž on je to sotva tři a půl hodiny letu od nás. Izrael je obklíčen zeměmi, které jsou mu nepřátelsky nakloněny a mnohé by ho chtěli dokonce vymazat z mapy světa. Proto Izrael má eh, ty nejmodernější bezpečnostní systémy a o bezpečnost právě jde. Izrael jakožto jediný demokratický stát v regionu si zaslouží plnou podporu Evropské unie. Je naším partnerem a je také bezpečnostní garancí Evropské unie. Evropská unie eh, musí být také relevantní eh, v tom mírovém procesu mezi Izraelem a Palestinou. Mrs. Pani Ward. americký minister zahraničí svým oznámením, že, evropské, že eh, Spojené státy už nevnímá eh, izraelská sídliště na okupovaných územích eh, jako nelegální, to je strašné. Spojené státy přesunuli své velvyslanectví do Jeruzaléma, ukončilo financování palestinských agentur, a činí další kroky k pohřbení mírového procesu v podobě dvou států. Je třeba říci, že osídlování okupovaných území je nelegální, že to ohrožuje řešení dvou států a výhled na stálý mír. Palestinští zástupci správně odsuzují toto rozhodnutí jako hrozbu světovému pořádku a krok, který ničí důvěryhodnost Spojených států v mírovém procesu. My musíme jasně říci, že eh, sídliště na okupovaných území jsou nelegální, ohrožují světový mír i životnost, životaschopnost řešení dvou států. Děkuji. Pane Volsi. Děkuji vám, pane předsedo. Paní Mogherini, vy jste kritizovala izraelské eh, nelegální sídliště svého času a je to tak správně. Nicméně Evropská unie eh, odmítla podniknout rozhodné kroky proti Izraeli. My de facto už nějak nekontrolujeme to, že Spojené státy eh, umožňují Izraeli, aby se choval nelegálně a aby mohla pokračovat genocida v Palestině. Eh, vy jste říkala, že vkládáte naději do řešení dvou států, ale já myslím, že toto řešení je mrtvé. Už ho nelze oživit. My potřebujeme řešení v podobě jednoho státu, kde palestinci i Izraelci mají právo na plná demokratická lidská práva a také eh, právo na návrat palestinských uprchlíků do domovů. Nic jiného už fungovat nebude. A eh, Spojené státy v Izraeli si mohou počínat tímto způsobem, jenom protože Evropská unie to toleruje. Děkuji, pan Čukodáru. Děkuji. Bohužel tato situace trvá příliš dlouho, ale to, co se děje, je opravdu hrozná metla v 21. století. Já jsem eh, lékař eh, z ambulantní, a takže chápu velice dobře, že jsou to lidé, kteří trpí. A je na čase, aby Evropský parlament skutečně udělal vše, co vše, co je v jeho silách, abychom našli to správné řešení. Již uplynulo příliš mnoho času a já doufám, že nová Evropská komise najde jakési zdravé řešení, aby se tyto věci neopakovaly. Já doufám, že se situace vyřeší a že situace vzejde od nás z Evropské unie. A poslední řečník v řadě Cash AI právě domluvil a nyní dávám slovo paní vysoké představitelce Mogheriniové. Uh, eh, děkuji. Já eh, vím jistě, že ta eh, nastupující mise, nastupující komise, nastupující vysoký představitel bude pokračovat v této debatě zde v tomto parlamentu. A také se bude snažit o zachování jednoty Evropské unie a i členských zemí a o zachování naší silné pozice na poli mezinárodního práva. A také, že budou nadále spolupracovat s ostatními vládami z různých regionů světa, nejen tedy s arabskými zeměmi musím říct, že nastupující vysoký představitel se v této oblasti vyzná a má k tomu velice moudrý a realistický přístup. Já e, také doufám, že budou vnímány další nebo vyzkoušeny další iniciativy, jak pohnout e, věci vpřed a jak e, se vyhnout krokům, které by byly špatné a nevratné. Je třeba poznat, co je možné, co možné není a také e, v konkrétním okamžiku se může stát, že e, je třeba podniknout e, jediné možné modré kroky. Ale zajímavé, důležité je to, abychom zabránili tomu, že to nejhorší řešení by se stalo prostě faktem, se kterým už nelze hnout. Mnozí nás žádají, abychom hráli eh, roli prostředníka, abychom se právě my snažili eh, zabránit tomu, aby věci šly špatným směrem příliš daleko, abychom, abychom eh, nadále drželi při životě výhled na dobré řešení. Já bych ještě tedy okomentovala něco, co zaznělo v této debatě. Tady je samozřejmě problém těch osad eh, samotných a na tom budeme pracovat určitě dál jako evropská instituce v rámci eh, evropského, tedy eh, izraelského, palestinského, respektive izraelsko-arabského konfliktu. Ale navíc je tady role Evropské unie v oblasti obrany a zachování Eh, právního pořádku světa. Eh, někdo tady řekl, ano, eh, osady jsou sporné, jsou nelegální. A já doufám, že Evropské unie, Evropská unie se neposune tam, kde bychom spochybňovali mezinárodní právo. Já věřím, že vy budete pokračovat v tom, že budete svou radou a stanovisky napomáhat odblokování situaci ve vztazích Izraele a Palestiny, včetně mezinárodního práva jeho uplatňování v oblasti eh, izraelských osad. Ale musíme vycházet z toho, že o mezinárodním právu se nediskutuje, to se respektuje. A jestliže začínáme uvažovat o tom, v čem je možná mezinárodní právo špatně, tak to je špatně. Děkuji vám. Mogherini. Mogherini. Tím je tato rozprava u konce. Další bod na pořadu jednání je prohlášení místopředsedkyně komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně situace v širším regionu Blízkého východu, včetně krizových situací v Iránu, Iráku a Libanonu. Připomínám, že možné žádat o the eye prostřednictvím standardního postupu a elektronického systému. Instrukce máte u vchodu do sálu. A co se týče modrých karet, ty jsou však přijímány pouze po kole řečníků za jednotlivé politické frakce. Rozpravu zahájí místo předsedníka komise Vysoká představitelka Unie pro zahraniční otázky a bezpečnostní politiku paní Mogherini. Já vám mám slovo. Ulice Blízkého východu, Bagádu, Bejrutu a Tehránu a dalších městech. Se staly svědky obrovských demonstrací, které pokračují v některých zemích. Události se odvíjejí, každý případ je jiný, ale jsou to určité společné příčiny. Spouště byly politické iniciativy, ale ty protesty se pak rozšířily, zaměřily se na nerovnost, korupci, klientelismus, žádali lepší příle, pracovní příležitosti, lepší zprávu. A naše eh, reakce má rovněž společné prvky. Odsoudili jsme jakékoliv fakty násilí ze všech stran, žádali jsme o eh, větší schovývavost a vyšetření případů násilí. Také jsme žádali, aby externí hráči vždy respektovali svrchovanost státu. Dovolte mi se vyjádřit k pár konkrétním případům. Ty, které jsme zmínili na začátku. Jednak Irák. Výzvy, který, kterým Irák čelí, jsou jedinečné. Irák se vzpamatovává z konfliktu, potřebuje smíření, obnovu a musí také splnit aspirace lidí na lepší život a lepší příležitosti pro všechny. Tato očekávání se musí splnit. má se Irak stabilizovat. Já jsem to viděla sama v průběhu své poslední návštěvy. Viděla jsem, jak daleko tato země došla. Z připravenosti práce na smíření, obnově, ale také, také křehký tento postup a to teď vidíme. Od začátku protestů žádáme o dialog a o kroky, které, které by eh, vyšly vstříc požadavkům protestujícím. A ty jsou ještě naléhavější dnes. Podporujeme také Irák, aby zachoval svou politiku konstruktivního angažmá se všemi sousedy, zvláště teď, kdy je důležité, aby převládl hlas moudrosti. Řekli jsme, že chceme pomoci iráckému lidmu zvítězit míru, a budeme i nadále na jejich straně, budeme je provázet na cestě k silnější, inkluzivnější demokracii. V Iránu nedávné protesty zešly z, ze zklamání, frustrace s ekonomickými problémy. Lidé mají právo mírově demonstrovat a není vůbec ospravedlnitelné proti tomu zasahovat. A zprávy o incidentech si vyžádají vyšetření příslušnými orgány. Očekáváme od iránských orgánů, že zajistí volný tok informací a přístup k internetu. Dovolte mi říci něco, co je samozřejmé, ale přesto je důležité to ještě jednou říci. Nemá a nemělo by to mít co dělat s implementací jaderné dohody. I nadále jsme